Dobré odpoledne, já jsem tady počkala pár minut v naději, že takto dorazí více členů výboru, ale asi se někde zasek. V případu EIFM. A chci tady, tady přivítat pana Karlose Tavarese, předsedu Evropského výboru regulátorů trhu s cenými papíry. takže snad o AIFM jsme se dohodli. Poslední výměna názoru bylo, byla sedět Tvajveš 1. 12. už 2009. Tato výměna názoru je součástí pravidelných výměn v tomto výboru mezi tady tímto výborem a výbory úrovně 3 Lamfalusiho procesu. Samozřejmě, až budeme mít eh, nové orgány dohledu, tak se celá ta struktura změní. Pan Tavares na úvod učiní stručnou prezentaci současných aktivit Cezaru a hm, představí další možné aktivity, které Cesar chce řešit v rámci nové architektury finančního dohledu, kterou chceme spustit k prvnímu lednu 2011. A samozřejmě je zde celá řada legislativních návrhů, které zakládají úlohu těch tří nových evropských orgánů dohledu, které v současné době projednáváme. A po jeho prezentaci budete mít jako vždy příležitost také vystoupit, takže prosím, máte slovo. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, vážení členové tohoto výboru, je pro mě potěšením, že jsem zde. Jsem zde poprvé jako předseda CESRu, ale CESAR se pravidelně účastní jednání Evropského parlamentu, poněvadž máme povinnost skládat parlamentu účty a také tak s potěšením činíme. Dali jsme vám k dispozici naši půlroční zprávu, což je tedy souhrn naší činnosti za posledních šest měsíců. Také kratší dokument, který je takovým shrnutím zprávy, takovým výtahem ze zprávy. A kromě toho jste dostali nebo ještě dostanete mm, můj osobní příspěvek, který se dívá spíše do budoucna a nevěnuje se jenom tomu, co se dělo v minulosti. A to bude samozřejmě také velice zajímavé pro naši výměnu názorů. Dovolím si začít tím, že řeknu, jaké poučení si myslím, že bychom si měli odnést ze současné krize. A pokusím se také zhrnout to poučení do tří skupin, do tří bodů. Za prvé je třeba překlenout regulatorní mezery tím, že dohled rozšíříme na všechny trhy, včetně derivativ finančních trhů, finančních entit jako alternativní finanční manažeři, správci. Tady bylo dosaženo dohody a chci poblahopřát institucím k tomuto. Za druhé bychom měli zajistit, zajistit transparentnost ve všech trzích a finančních produktech, tak aby investoři měli plné informace a regulátoři měli nutné nástroje pro dohled a vymáhání legislativy. Za třetí, co jsme se poučili, a to je asi nejdůležitější, a to je, že systémové riziko by nemělo být řešeno pouze jako něco, co se týká pouze bank, ale také co se týká trhu s cenými papíry, infrastruktur a nebankovních finančních institucí. To je také závěr, k čemuž, k kterému došel IOSCO a tam se přidali ještě dva další principy, týkal se to právě regulátoru a systémového rizika. Dovolte mi, abych tady citoval úvodní ustanovení eh, nových principů IOSCO. Cituji faktory, které mohou způsobit systémové riziko, mohou zahrnovat nastavení, distribuci a jednání určitých investičních produktů za stresových podmínek. A aktivity nebo selhání regulačních orgánů, narušení trhu, narušení integrity trhu. Systémové riziko také může nabrat podobu postupné eroze důvěry trhu způsobené neadekvátními standardy ochrany investorů, špatným vymáháním, nedostatečnými požadavky na odhalování informací, a nedostatečné režimy řešení konfliktu a další faktory. To znamená, že systémové riziko už se netýká pouze regulátorů. V jedné oblasti, ale týká se dohledu jako takového. Kromě toho je třeba přijmout symetrický koncept finanční stability. Co tím myslím? nadbytečné nebo nadměrné zvyšování cen může být naopak škodlivé a může destabilizovat trhy směrem dolů, ale regulátoři by měli na toto dbát a jednat příslušným způsobem. To je oblast, kde CESER je velice aktivní, velice se na to zaměřuje, posiluje svou práci v oblasti ekonomické analýzy, hodnocení rizik, vyhodnocování trendu a zranitelných míst evropských finančních trhů. Výsledek tohoto výzkumu byl pravidelně předáván FSC a EFC a byl poprvé zveřejněn v červenci. V posledních měsících jsme již spolupracovali s ECB a dalšími výbory na úrovni 3, abychom zajistili účinné fungování ESRB k prvnímu lednu dále. Tak teď bych se chtěl zaměřit na nutné reformy. Tady naším hlavním cílem by mělo být zajistit bezpečnější trhy a infrastrukturu. Tady potřebujeme reformu eh, trhu eh, over the market, eh, kde vlastně vznikla velká část této krize. Nedávné návrhy Evropské komise, pokud jde o eh, derivátové trhy OTC, jdou správným směrem a jsou vítané. Eh, kromě toho eh, revize směrnice o zneužívání trhu by se měla rozšířit také na principy u OTC derivátů. To by měl být hlavní nástroj pro regulátory, aby bojovali se zneužíváním trhu a rozlišovali mezi tím, co je opravdu narušování trhu a co je legitimní spekulace. Zároveň bych chtěl přivítat nedávné návrhy Evropské komise o short selling a credit default swaps, protože tyto návrhy značně posilují nástroje pro účinný dohled nad těmito segmenty trhu. CESR měl příležitost poskytnout technické poradenství ohledně regulace trhu OTC derivatives. Návrh nařízení na, ze strany Evropské komise, říká se tomu nařízení EMIR, je nejen vítaný, ale je to také vyrovnaný základ pro budoucí regulaci. To, že tyto trhy jsou stále globálnější, znamená, že konečná legislativa nesmí přehlížet příslušnou regulaci v jiných jurisdikcích, zejména v těch, které jsou velice provázány s Evropou, jako například USA. V tomto ohledu bereme v úvahu, že eh, zákon Dodd-Frank eh, ve Spojených státech jde v podstatě stejným směrem jako návrh eh, Evropské komise, pokud jde o deriváty OTC. Ale jsou zde určité rozdíly v obsahu právní struktuře a načasování a na to bychom měli pamatovat, tak abychom nevytvářeli příležitosti pro regulační arbitráž. Eh, je tedy velká divergen, nebo určitá divergence mezi evropskou a americkou legislativou, pokud jde o rozsah, eh, pokud jde o škálu derivaty, které jsou pokryty eh, vzhledem ke clearingu CCP a také pokud jde o to, na koho se budou ty závazky uplatňovat. Za, za druhé, navržená evropská legislativa má rozsáhlá opatření týkající se organizace a výkonu eh, CCP, eh, Central Counterparties, včetně požadavku na přístup k likviditě a specifikace marží. Na druhou stranu americký zákon, dot Frankův zákon dává regulátorům, což je CFTC a SEC, primární úlohu při rozvíjení organizačních a dalších standardů pro CCP. Dále, právní struktura. Tady ten rozdíl spočívá v tom, že americká legislativa je plně integrovaná, zatímco v Evropě část regulace spadá pod EMIR a další oblasti jako transparentnost trhu, a další typy obchodování se naopak řeší v rámci revize směrnice MIFID. Tyto dva legislativní procesy zároveň se úplně nepřekrývají časově. Návrh MIFIDu má Evropská komise vydat teprve někdy do dubna 2011, zatímco ve Spojených státech Orgány dohledu, které jsou zapojeny, CFTC a SEC, už jsou ve fázi implementace na základě regulace, kterou zavádí eh, zákon Dodd-Frank. Abychom zde měli regulatorní konvergenci a aktivní úlohu Evropy při vytváření implementace, je důležité, aby evropští regulátoři, ať už je to CESR a v budoucnu ESMA a instituce jako Evropská komise EP nebo Rada, od začátku udržovali intenzivní dialog, většinou na technické úrovni s americkými orgány a také mezi sebou vzájemně. CESR je již plně zapojen do tohoto procesu a jsme v kontaktu v CFTC a SEC je také nutné v příslušných případech si zachovat značnou flexibilitu v legislativním procesu. Ano, je to vlastně poprvé, kdy máme co dočiní s regulací v této oblasti. Na druhou stranu je to velice technická záležitost. A konečně účastníci eh, trhu již prokázali, že velice rychle dokážou reagovat na novou regulaci a vytvářejí pro regulatory nové a nové výzvy. Za těchto okolností značná část regulace by měla být podle mě implementována skrze závazné technické standardy, které by mohly být navrženy a modifikovány velice rychle ze strany ESMA. To je také přístup, který přijali americké orgány a, a rozsáhlé e, pravomoce mají, jak už jsem říkala, CFTC a SEC, zejména pokud jde o technické definice a řešení. Na pozadí řečeného je také důležité říci, že načasování schválení Emiru a revize MIFIDu je velice důležité. Za současných okolností současná revize MIFIDu není jenom tak nějakou revizí. Podle mě by měla být eh, obsahovou reformou, která bude také zahrnovat poučení z nedávné minulosti. Dovolte, abych řekl, co podle mě jsou, je sedm takových zásluh celkové revize MIFIDu? Za prvé je třeba zajistit implementace eh, integrovaných informací, to je ta consolidated tape, za druhé zda rozšířit působnost reportingu o transakcích, za třetí tak zajistit, aby byl implementován nejlepší princip a také, aby byl implementovatelný, za čtvrté je třeba rozšířit povinnosti transparentnosti na další nástroje, za páté je třeba regulovat nové obchodní modality, jako třeba high frequency trade, trading, brokers crossing networks a systematic internalizers. A dále, pokud je to možné, je nutné, aby obchodování s eh, dluhopisy OTC a deriváty eh, byly lépe organizovány na organizovaných místech. Také by tady měla být menší divergence mezi regulací ve členských státech, různé možnosti eh, derogací sankcí a tak dále. Dovolte mi, abych zdůraznil, že ESMA tady bude zcela klíčová při eh, dosahování tomu, čemu se říká single rulebook. Eh, celkově je třeba posílit ochranu investorů a zajistit transparentnost ve všech trzích. To by měla být páteř revize MIFIDu a dalších reform. To je zejména relevantní, poněvadž v současné době zde narůstá trend distribuce komplexních produktů eh, těm konečným zákazníkům. Tato situace znamená, že je třeba posílit a vyjasnit pravidla MIFIDu, ve smyslu ochrany investorů. Za druhé je třeba zavést rovné hřiště pro všechny hráče u všech uh, koneč, uh, finančních produktů po konečné zástad, zákazníky, regulací PRIP a v neposlední řadě je třeba, aby byly aplikovány příslušná nařízení ze strany ESMA a ESA, zejména článek 6. CESR také poskytl technické poradenství v několika oblastech, pokud jde o revizi MIFI a předsedali jsme také eh, Task Force úrovně 3, která vydala zprávu o PRIP. Na naší poslední plenárce byl, byla vytvořena právě tato task force, která má analyzovat situaci a navrhnout nějaké řešení, pokud jde o to, že se z určitých komplexních produktů stávají produkty, které se eh, mm, prodávají konečným zákazníkům a také hodnotíme implementaci eh, článku 6 a nařízení ESMA. Je také nutné se plně poučit ze současných eh, problémů a je zde nutnost potřeb i v dalších oblastech. Regulace ratingových agentur je velice důležitá a tady ESMA bude také hrát velice důležitou úlohu CESR v eh, plní funkce, které dostal v této přechodné fázi a zároveň zajišťujeme, aby ESMA na sebe plně vzala očekávané kompetence, které jí má udělit dané nařízení. Stojí za zmínku, že účinné naplňování dohodových funkcí ESMA budou vyža- bude vyžadovat to, že ESMA bude muset mít také příslušné pravomoce vymáhat. Ovšem, chtěl bych zdůraznit, že abychom byli opravdu efektivní, nařízení by mělo být doplněno opatřeními, pokud jde o model financování eh, ratingových agentur a abychom se tedy vyvarovali přílišného spolehání se na ratingy. A často to znamená vlastně zakořenění ratingu do regulace finančních institucí. Tam totiž vznikají konflikty zájmu při eh, produkování ratingu. A je třeba předcházet konfliktům zájmu, protože to je důležité a je to lepší, než s nimi bojovat ex post. A konec, konečně je zde dohoda na eh, nařízení eh, o dalších finančních nástrojích eh, a IFM. Chceme uzavřít regulatorní mezery v tomto případě tím, že bychom rozšířili škálu regulovaných institucí. To je důležité proto, abychom obnovili důvěru investorů v transparentnosti e, V implementaci je důležité dbát také na soulad s jinými jurisdikcemi, takže bychom měli zajistit také reciprocitu. ESMA bude připravena se zhostit funkcí, které dostane díky novému nařízení. Ovšem je třeba říci, že navýšení regulatorní odpovědnosti ESMA v oblastech, kde neexistují předchozí zkušenosti, znamená, že je třeba k tomu mít příslušné lidské a finanční zdroje, větší než to, co je v současném návrhu rozpočtu. A na závěr, bych se chtěl vyjádřit k úloze nových evropských orgánů dohledu a zejména k ESMě. Pokud vám mohu sdělit svůj osobní názor, řekl bych, že regulace evropských orgánů dohledu není asi optimálním převedením do praxe, do praxe návrhu skupiny Dala Rozier. Například eh, by bylo dobré, kdyby tady byly závazné technické standardy, aniž by musely být potvrzovány Evropskou komisí. Také bych byl rád, kdyby směrnice om, omni, Omnibus pardon, bývala byla ambicioznější a dala esmě širší regulační pravomoci. Ale realita je, jaká je. Když budete hledat ideál, tak ho asi nikdy nenajdete. A je to tak, že ESMA dostává dost podstatné pravomoci v, v nových oblastech, jako třeba trhy OTC, short selling, ratingové agentury, případně alternativní investování. Kromě toho jsem eh, toho názoru, že revidované směrnice jako MIFID, MAD a trans, transparentnost posílí úlohu ESMA a její schopnost dosáhnout silného soubor, jednotného souboru pravidel. To, že budeme dělat eh, to, co se od nás očekává podle současných pravidel, samo o sobě je významné. Myslím, že ESMA by měla využívat veškerých pravomocí, které dostane a měla by je účinně a efektivně vykonávat. To bude už samo o sobě znamenat obrovský kus práce od samého počátku. Pokud ale budeme dělat to, co máme, můžeme očekávat, že při budoucí revizi může ESMA dostat další pravomoci a její statut se může dále vyvíjet, pokud si budeme pouze stěžovat, anebo zjistíme, že nejsme dostatečně kompetentní při vykonávání těchto pravomocí, no tak samozřejmě jich dostaneme v budoucnu méně. Upřímně si myslím, že ESMA bude tím, co od ní budou očekávat její členové a samozřejmě půjde také o lidi osoba předsedy zde bude zcela klíčová pro zajišťování silného úřadu, ale je to také na eh, dozorčí radě, aby eh, určila, jaké pravomoci ESMA bude mít. Na druhé straně proces schvalování závazných technických standardů bude vyžadovat otevřenou a intenzivní spolupráci mezi příslušnými orgány tohoto úřadu a danými odděleními komise. Musím říct, že moje krátké období jako předseda CESR bylo velice povzbudivé pokud jde o to, co jsem právě řekl. Měli bychom stále pamatovat na to, že očekávání investorů od ESMA jsou, očeká, jsou obrovská. Samozřejmě my musíme udělat vše, co můžeme, abychom dostali těmto očekáváním. Regulace musí být efektivní, flexibilní a schopná rychle reagovat. Jak víme, trhy jsou velmi inovativní, rychle se mění a regulace musí také umět zareagovat rychle. ESMA může značně přispět k takovéto rychlé flexibilní reakci. Celkově se domnívám, že jsme nyní na správné cestě. Již bylo dosaženo mnohého a před námi je ještě obrovský kus práce. A myslím, že to, co máme ještě před sebou, je opravdu veliký úkol a také je to velice urgentní úkol. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. I'll read out the list of... Děkuji, já teď přečtu seznam eh, zájemců diskusy. Marcus and Peter, I've now got... A teď mám ještě Sven. Mr. Feo. Pan Fair. Pan Diego. A ještě chvilinku. Paní Saed takže asi všichni. Elisa? Výborně. Udo, okay. Okay. Elisa, anybody else? Ještě někdo? A máme 20 minut? Eh, tedy řečnická doba dvě minuty pro každého a nic nám nezbývá pro předsedu CSR. Vezmu vás tedy v klastrech po čtyřech a pak dám příležitost pro odpověď, ale prosím, eh, omezte svá vystoupení časově, Udo. Pane Tavares, já bych vám eh, chtěl nejprve říci, že vás zde velice vítám jménem naší frakce v tomto parlamentu a za prvé musím říci, když jste vstoupil do místnosti, tak jste si možná udělal špatný dojem Eh, nebudete tady nějak převálcován ostatními, jste tady opravdu vítán a jsme tady také částečně pro vás a jsme velice rádi, že máme možnost si s vámi takto vyměnit názory, takže jsme za vámi. A eh, za druhé, když tady máme experta, který tak precizně dokáže hovořit o nebezpečích trhu, zmínil jste, že dnes bylo dosaženo dohody o otázce regulace hedžových fondů. Mnozí kolegové tvrdí, no, ale my nevíme přesně, pokud jde o implementační lhůtu, jestli se to vůbec uplatní, než udeří další krize. Prosím, řekněte nám z vašeho úhlu pohledu a na základě vaší analýzy, jaké jsou zde v současné době největší zdroje rizik pro finanční systém, všemi největší nebezpečí. A za druhé, Eh, zmínil jste trhy OTC. Jak se díváte na velice kritické hodnocení spekulací se surovinami, s potravinami? Tyto spekulace každý den způsobují zhoršování situace všude na světě, ale Evropská komise je velice zdrženlivá ve svých návrzích. Thank you, Kay. Děkuji. Kay. Děkuji. Já bych se ráda eh, věnovala náboru eh, zaměstnanců pro Etioso s tím, že teď se nabírají zaměstnanci do ESMY. Měli by začít působit už v lednu, no je to docela málo času na to, abyste získali dostatek manažerů a vysoce postavených úředníků, ale eh, celá řada institucí už nabídla ESMA, včetně ratingových agentur, Eh, clearingových institucí a dalších s tím, že se zajišťuje eh, vymáhání práva, ale zajímalo by mě, zda počet 80, co do tedy eh, pracovníků na plný úvazek bude dostačující pro existující předpokládanou náplň práce a dá se předpokládat, že organizace bude stejně dobrá jako zaměstnanci. Vycházíte vždycky tedy ze zásluh, tedy z principu nejkvalitnějších uchazečů, anebo berete v úvahu další aspekty s tím, že eh, celá řada těch zaměstnanců bude působit také v pracovních skupinách, výborech. Eh, ovlivní to také počet expertů, který máte například vyčleněných na revizi směrnice MIFID. Vicky, a kolegové, moc prosím, pokud budete klást takové rozsáhlé otázky, má eh, odpověď pouze 30 vteřin, prostě to nedává smysl. Děkuji. Riziko nebylo dostatečně oceněno co do krize, nebylo dostatek likvidity a v této souvislosti musíme uvažovat o likviditě nového kapitálu a proto jsme apelovali na provedení hodnocení dopadů a také se musíme uvědomit, že nová pravidla budou mít také dopad na uvěrování eh, rizika a tak dále. Proto chceme, aby se ta pravidla zaváděla postupně. Také uvažujeme o dalších segmentech rizik, jako deriváty například, a také žádáme o vyšší úroveň zástav a likvidity, vyšší úroveň rezerv ehm, jak vy hodnotíte dopady, tak jak eh, diskutujeme s pojišťovnami, finančními institucemi a tak dále, abyste dosáhli odpovídající úrovně zajištění, ale zároveň, aby se neodčerpávaly peníze z ekonomiky v kritickou dobu a zároveň máme-li také dostatečnou argumentaci pro zaručení celosvětových standardů, nejenom standardů v EU a v USA, aby samozřejmě nedošlo k žádné arbitráži. Ano, děkuji, ano, já budu velmi stručný. Nevím, jestli jste se zabýval také tím Flash Crash v New Yorku. Zabýval jste se high frequency trading a tím, jaký toto má dopad, nebo mohla by být dopad na naše finanční trhy. Nevím, do jaké míry jste to analyzovali. Děkuji. A nyní musíme dát příležitost pro odpovědi. Bohužel celkově máte pouhé čtyři minuty, jinak bychom se do toho času nevešli. So as, as quickly as possible. Pokusím se to vzít co nejstručněji. Hlavní nebezpečí pro finanční systém tkví v tom, by byly v tom, že bychom ty reformy nepřijali co nejdřív. Ehm, já jsem se pokusil vysvětlit, že existuje celá řada ehm, oblastí mezi produkty finančních institucí, institucemi samotnými, které nejsou dostatečně regulovány, nepodléhají dostatečnému dohledu a e, měla-li mít krize bankovní původ a vyšla z USA, šířila se po celém světě po neregulovaných trzích a institucích. Proto prioritou číslo jedna je dát regulátorům odpovídající pravomoce, aby mohli regulovat a také samozřejmě žádat, aby e, nesli odpovědnost za své činy, za svá jedna jednání. Dosud takové nástroje neexistovaly a můžete eh, samozřejmě také hovořit eh, o americkém zákonu o modernizaci obchodu s eh, komoditami a tak dále z roku 2000, že to bylo sice jednou možností, ale neměli jsme obecně nástroje pro dohled tohoto typu i z hlediska otice, trhu nebo trhy obligacemi a tak dále. Tam, kde věnujeme velkou pozornost, kde vidíme pozornost, pozornost veřejnosti, tam ty nástroje nebyly dosud a vidíme to jako velké nebezpečí. Nesmíme zapomínat na to, že od začátku krize už oběhly zhruba tři roky, žijeme ve zhruba stejném regulatorním prostředí jako dříve Ehm, naštěstí se podařilo schválit eh, nová nařízení, nové systémy regulace, ale důležité je, aby eh, dozorové orgány měly k dispozici odpovídající nástroje pro dohled, aby tyto nástroje fungovaly co nejdříve. A to platí také pro komoditní trhy eh, a další trhy, pot, tedy trhy potravin, to se samozřejmě stahuje ke komoditám a problém tam je stejný. Musíme se snažit regulovat a dát regulátorům k dispozici odpovídající nástroje. A nyní k důležitému tématu náboru zaměstnanců. Už jsme dali najevo, že úřad ESMA získal celou řadu dalších pravomocí. Když jsme diskutovali o úloze CSR, tak samozřejmě, když se diskutovali o technických standardech, tak to celé změnilo logiku a filozofii celého úřadu. Ale eh, co je ještě důležitější, jak jsem už naznačil ve svém vystoupení, máme pravomoce, které v oblastech, které zatím nebyly regulovány, které jsou zcela nové, a které se týkají vysoce technické oblasti, kde eh, ty znalosti, informace jsou na druhé straně trhu. Proto nábor pracovníků eh, musí být velice náročný, abychom získali co nejkvalitnější pracovníky v ESMě a eh, samozřejmě s možností získat také osoby z, trhu, z, z praxí tedy přímo, a kteří by se mohli vlastně uplatnit uplatnit. A znamená to, že je to jednak eh, akutní, protože máme začít pracovat od prvního první, ale současně také musíme mít dostatek času na to, abychom mohli nabrat skutečně kvalitní pracovníky. To nejhorší, co bychom mohli udělat, by bylo, že bychom začali pracovat, aniž bychom měli odpovídající zdroje. Znamená to tedy také, že potřebujeme určité porozumění vůči ESMě a neměli bychom žádat, aby od prvního první ESMA jela na plné obrátky, protože stejně jak jsme se s kolegy dohodli, Měli bychom tedy dát určitý manevrovací prostor eh, budoucímu předsedovi ESMI a eh, budoucímu představenstvu ESMI, tak, aby si zvolili střední úroveň managementu, protože právě tito manažeři budou mít zásadní úlohu a nechceme, aby eh, se automaticky z CSR přesouvali na střední manažerské pozice v ESMě. Tam bude zcela nový náborový proces a neznamená to, že by ti pracovníci si prostě ponechali automaticky místo místo v tom středním managementu a přešli z jedné instituce do druhé. Dále k těm dalším úrovním řízení. Samozřejmě potřebujeme více lidí, to je logické, pravděpodobně potřebujeme také kvalitnější lidi v některých případech a proto je zcela zásadní, abychom získali ty nejlepší možné pracovníky, kteří se budou věnovat odborné technické problematice. To, co děláme, je eh, tedy to, co už jsme dělali doteď. Uvažovali jsme o budoucím organizačním uspořádání ESMY na základě nových úkolů, které byly svěřeny, ale samozřejmě to konečné rozhodnutí musí eh, provést ten budoucí předseda nebo výkonný ředitel, eh, kteří nastoupí do funkce, dejme tomu, v březnu příštího roku. Proto tedy opravdu potřebujeme být trpěliví. Na jednu stranu musíme jednat rychle, ale především dobře, kvalitně. Už od samého počátku a k tématu eh, odpovědnostních pravidel pro kapitálové požadavky. Ehm, já myslím, že ty jsou důležité pro zajištění stability. Jak už jsem zmínil ve svém vystoupení, nejde jenom o záležitost pro banky, tradiční finanční instituce, ale jde také o zajištění bezpečnosti trhů, finančních infrastruktur a tak dále, zajištění odpovídající kapitálové přiměřenosti třeba v CCP a dalších struktur bude mít velký význam. Existují také nové oblasti. Nejsou zatím zkušenosti, o které bychom se mohli opřít, zatímco v minulosti jsme se mohli vždycky seznámit s tím, co nefungovalo, co se naopak dalo zlepšit a tak dále, zatímco tady začínáme prakticky od nuly. Znamená to, že tedy musíme samozřejmě jednat s nasazením odpovídajících pracovníků, ale zároveň flexibilně. Protože jde o nové oblasti regulace, tak je velice pravděpodobné, že bychom se mohli dopustit chyb právě na začátku, protože nemůžeme předstírat, že od samotného počátku vše půjde stoprocentně. Já jsem proto už naznačil, abychom ponechali manevrovací prostor eh, co do technických standardů ESMI, abychom mohli jakékoliv pochybení napravit snadno. Pokud by to bylo definováno v nařízení příliš detailně, bylo by pak velice obtížné provádět jakékoliv změny nebo opravy později, eh, jak už jsem zmiňoval, především v té technické oblasti. Co se týče flash crash, je to tak komplikované, že v USA trvalo docela dlouhou dobu, než zjistili, eh, k čemu vlastně došlo ehm, a eh, trvalo 6 měsíců. Ono to trvalo jenom pouhých pár hodin, k nápravě došlo prakticky okamžitě a eh, ten jev neměl systemické dopady. Ale samozřejmě to bylo také určitým varováním, které nám říkalo, že existují nové formy Eh, obchodování, že je důležité je správně pochopit, eh, zvláštní toto vysokofrekvenční obchodování. A proto je důležité nejenom se vyhnout k rizikům, která mohou být systemická, pokud tedy eh, by ten pál, ten crash trval více než mm, několik málo hodin. Ale také si musíme uvědomit, zda tyto algoritmy mají zakomponované na pravidla pro eh, manipulaci trhu nebo eh, různé typy obcházení tržních pravidel a musíme tedy toto mít na paměti. Peter, pak Sven a pak Ola, prosím. Já budu velice stručný. Můžete nám říci, kolik osob budete jmenovat eh, do společného výboru, který eh, vnímáme jako vysokou prioritu parlamentu mezi těmi třemi agenturami? Kolik eh, osob budete z ESMI nominovat na tento výbor? A pokud to bude méně než dva, můžete vysvětlit proč? Pokud tedy těch eh, jmenovaných bude méně než dva, můžete vysvětlit, proč ten nízký počet. Já chci také vás zde přivítat. Také jsme čekali na to, jaký budete mít rozpočet a kompetence. Mám dvě velmi konkrétní otázky. Za prvé, pokud jsem byl správně informován, dívali jste se na možný dopad praxe short sellingu a snižování hodnoty vládního dluhu ratingovými agenturami na začátku roku. A jaké byly tedy vaše výsledky? Vy jste se ptali partnerských organizací, takže by mě zajímalo, jaké byly výsledky, jaké obtíže jste s tím měli. A za druhé chci zopakovat stejnou otázku, jako položil Peter, ale u jiné oblasti, a to jsou nové odpovědnosti v oblasti ochrany spotřebitelů. Kolik eh, lidí chcete zaměstnat, kolik lidí si myslíte, že potřebujete. S ohledem na to, kolik ve Spojených státech bude najato lidí za stejným účelem. Děkuji paní předsedkyně, pane Tavaresi. Myslíte si, že CESR a regulatorní orgány ve 27 členských státech pokud splnili své povinnosti, byli úspěšné při odhalování problémů na trhu a byli vůdčími entitami při navrhování řešení těchto problémů. V roce 2005 CESR zřídil pracovní skupinu analyzující ratingové agentury. A v té době, v roce 2005, ale jste nepřišli vůbec žádným návrhem. Řekl jste, že samoregulace bude stačit. Dávám slovo panu Tavaresovi, aby zareagoval. Děkuji, paní předsedkyně. Kolik na společný výbor Samozřejmě ty organizační záležitosti jsou ještě předmětem diskusí, ale určitě to nebude méně než dva. Nebude to méně než dva. My jsme si řekli, že začneme právě se dvěma. Pro začátek. Ale pořád se to ještě projednává s jinými výbory, praktické uspořádání a tak dále potom bude přijato definitivní rozhodnutí, kolik lidí budeme potřebovat. Ale jestli se, jste se ptali, jestli to bude méně než dva, tak to nebude méně než dva. A ano, budeme na to dbát, na společný výbor, to, o tom vás mohu ujistit. Vy jste hovořil asi spíše o vztazích mezi CDS a rozpětími dluhopisů více než o short sellingu? Už nevím. V každém případě jsme toto studovali. Vztahy mezi trhy, credit default swaps a trhy s dluhopisy, dopad short sellingu na trhy a tak dále. K tomu vám mohu říci, že návrhy nebo naše závěry podporují návrhy komise z 15. prosince. Nebudu zacházet do technických podrobností, ale dovolíte-li, hovořil jste o snižování hodnoty downgradingu veřejného dluhu, tak osobně bych k tomu řekl toto. Nejlepší způsob, jak vyřešit problém ratingu veřejného dluhu je to zařídit tak, aby ty ratingy byly co nejméně relevantní, pokud to mohu říct, si takto naplno. Aby ratingy prostě byly irrelevantní. Pokud jsou vlády totálně transparentní, tak potom ratingy nikdo nebude potřebovat, protože každý investor se bude moci podívat na veřejné hospodaření, na účty, zjistí, jak se věci mají, bude tam plná transparence, no tak potom už nikdo nebude mít zájem o nějaké ratingové hodnocení. Bude to doplnění možná, ale nebude to mít ten hlavní vliv, takže na to bychom se měli zaměřit. To znamená na informace, které vlády poskytují investorům. Ochrana spotřebitelů. To je Další z oblastí, na které nám velice záleží, a nová regulace bude hrát také důležitou úlohu, počínaje článkem 6a. A také jsem zmínil ve svém úvodu ten problém, který máme s progresivním rozšiřováním stále složitějších produktů, konečným běžným spotřebitelům nebo klientům. To znamená, že je třeba posílit jejich ochranu. Byla zřízena skupina na vysoké úrovni, která se tomu věnuje, kde jsou předsedové několika orgánů a tato task force má právě řešit ochranu spotřebitelů a zjistit, jakým způsobem to může řešit ESMA a jak by měly být pravomoci vyplývající ze článku 6a nejlépe vykonávány na ESMě. Nemohu vám teď přesně říct si číslo, počet lidí, protože ještě nemáme definitivní organizační strukturu ESMY. Některé ty otázky jsou horizontální. ale z mého hlediska je i toto velmi důležité pole působnosti ESMA. Pokud jde o ratingové agentury, je pravda, že do posud to regulátoři neřešili, ale toto téma se samozřejmě stalo důležitějším v kontextu některých méně spolehlivých ratingů, které byly vydány na určité investiční produkty. Ale nyní je důležité se dívat do budoucna a zhostit se odpovědnosti, kterou ESMA dostala v otázce ratingových agentur a případně to ještě doplnit eliminací střetu zájmu, vyplývajících třeba z toho, jakým způsobem jsou ty agentury financovány. Děkuji, tak trochu nám dochází čas, takže prosím poslední řečníky, aby byly opravdu struční. Diego Saez a Elisa. Děkuji, pane předsedo. Zajímalo by mě, jak se díváte na možnou existenci Evropské ratingové agentury. A další věc, zajímalo by mě, zase myslíte, že daň z finančních transakcí bude mít nějaký pozitivní dopad na regulaci trhu? Um, thank you. I wonder what... oh. Děkuji. Zajímalo by mě, zda bych eh, se mohl odkázat na konzultace komise v oblasti short sellingu. Eh, v reakci na to vedlo, eh, že anonymní informace o případech short sellingu by byly dostatečné, aniž by se příliš mnoho informací dostalo na veřejnost, že to by pak eh, vyvolalo davovou reakci a procyklické jevy. A já to chápu tak, že CSR na to má jiný názor. Můžete ten svůj názor vysvětlit, vysvětlit rozdíly v názoru, prosím. Elisa, prosím. Děkuji. Jsem velmi ráda, že pan Tavares přišel mezi nás do Evropského parlamentu. Já mám dvě otázky, kterých se už dotkli ostatní poslanci, ale ráda bych se k ním vrátila. Za prvé, parlament hájil silný evropský úřad a hlasoval pro rozpočet. A mě by zajímalo, jaké proměny musí dobře fungovat, aby prvního první tento orgán fungoval efektivně. A druhá otázka. Tyto ratingové agentury. Vy ve svém vystoupení hájíte jeden model financování a potom říkáte, že musíme zabránit tomu, abychom příliš eh, vycházeli z těchto ratingů. Je to založeno na něčem konkrétním? A pokud jde o dluhy, máte k tomu nějaké doporučení? Thank you. Děkuji. K otázce ratingových agentur. Já si myslím, že samotná myšlenka Evropské ratingové agentury se možná bude těžko implementovat v praxi, protože taková nová eh, agentura musí být akceptována uživateli těch ratingů. A rozhodně není náhodou, že většina uživatelů eh, spoléhá na eh, tři velké agentury. Je to taková oligopolie těch agentur. A v tomto smyslu považuji za důležité Eh, eh, dělat všechno, abychom se vyhnuli konfliktu zájmu a trh otevřeli. A pokud se nám tedy eh, podaří, a tady se snažíme se odpovědět, najít takový model, jak financovat ty agentury, který by umožňoval situaci, kdy ratingy nejsou placeny plně těmi emitenty cených papírů, můžeme současně eliminovat konflikty zájmu, respektive je alespoň zmírnit na minimum a zároveň trh otevřít dalším subjektům. S tím, že eh, samozřejmě existují různá řešení eh, a Eh, o těch musíme diskutovat. My jsme o tom na CSR ani ne, sami nediskutovali, proto vás nemohu v tomto smyslu blíže informovat. Já vám zde mohu sdělit jenom svůj osobní názor eh, a myslím si, že bychom se měli zaměřit stoprocentně na eliminaci konfliktu zájmů, tak jak to už říkala Eliza, už eh, zásadní význam má snížení závislosti třeba na obezřetnostních eh, nařízeních nebo regulaci z hlediska kapitálových požadavků na kapitálovou přiměřenost a podobně. To je možná ještě důležitější než samotná produkce těch ratingů. Pokud by se nám podařilo Eh, eliminovat tyto obrácené eh, eh, pobídky nebo motivační prvky, trh se sám otevře a právě v tom otevření trhu najdeme část řešení k tomu problému. Otázka short sellingu a postoje k ním. Vyskytují se různé názory mezi ECP e a CSR nepřekvapí nás, že obezřetnostní regulátor má jiný názor než samozřejmě regulátor zaměřený na vedení podnikání a každý z nich může mít e, svoji vlastní část neobjektivity a to je přirozené. E, a myslím si, že s pravidly pro transparentnost, kterou CSR nabízí a kterou komise také eh, zvažuje v, té, v tomto návrhu, nebude žádný problém v otázce obezřetnostní regulace, protože eh, takzvané short pozice se zveřejňují, ty se třeba agregují a tak dále a eh, vždycky se to zveřejňuje, ale ještě důležitější, než to změní, jsou další opatření, které komise navrhuje a to soubor opatření, opatření, která výrazně sníží riziko takzvaného dalšího sous eh, short sellingu eh, flagging, eh, pravidlo locate a pak pravidlo vypořádání. To budou nesmírně důležité disciplinární kroky, které sníží rizika short sellingu. A tím pádem to vlastně vzmírní a destabilizuje rizika, která může přinést další short selling. Utváření nového evropského úřadu e, si žádá tedy e, takový úřad, který bude mít odpovídající pravomoce a ty budou náležitým způsobem vykonávány. Musím říci, že na přípravu tohoto nového úřadu, včetně náboru správných pracovníků, nemáme dost času. A to se týká i definice poslání organizace, uspořádání jako takového. A my proto děláme naprosté maximum, abychom náležitě mohli začít ne 1. ale 2. ledna, kde je první pracovní den, a myslím si, že to celé bychom měli vnímat jako postupné přebírání odpovědností, eh, jak budeme mít tedy nového předsedu, nového výkonného ředitele, který vstoupí do funkce v březnu nebo v dubnu a měli bychom tedy celý úřad stavět na pevném základě. Právě proto, a to vždycky říkám, Eh, potřebujeme mít odpovídající rozpočet, odpovídající finanční zdroje, eh, ale v tom prvním roce bychom zároveň k tomu měli přistupovat skromně. Měli bychom chtít všechno od prvního dne. Měli bychom si uvědomovat, že někdy v průběhu roku 2011 budeme postupně nabírat na obrátkách a budeme mít tedy odpovídající pracovníky a tak dále. Ale jak už jsem uvedl, jsou nové úkoly, nové funkce, které tedy byly esmě přiděleny a my jsme proto uh, Eh, pozornosti evropských institucí eh, vždycky zdůraznili skutečnost, že potřebujeme prostředky k tomu, abychom tyto úkoly mohli vykonávat a eh, teprve pak můžeme za svou práci nést plnou odpovědnost. Děkuji mnohokrát, říká předsedkyně. Je mi líto, že jsme museli končit takto ve spěchu, protože vyčleněný čas nebyl dostatečný, tak se Eh, stává se to, pokud je řada otázek. Máme tedy velký zájem o vaší práci a to, co samozřejmě eh, je předmětem našeho uvažování, je samozřejmě otázka, jak postupovat v souvislosti s ratingovými agenturami. Děkujeme mnohokrát za vaše vystoupení. Budeme se těšit na další výměnu názorů v budoucnosti a možná se setkáme třeba s vámi v jiné funkci, ale v každém případě se budeme těšit. Za chvíli začne hlasování. Můžete zatleskat, samozřejmě. I'm sorry. Right, everybody, do you, do you have voting cards? If you do have... Máte hlasovací lístky. Pokud máte hlasovací kartičky, prosím, zaveďte. Eh, Pokud ne, můžete uh, začít panikařit. Pan Fejo ji nemá. Ehm, Kdo ještě? Okay, well, we'll, we'll, we'll worry about that when the tak starosti si začneme dělat, až to bude aktuální. Nejprve testovací hlasování. Zahajuji hlasování, všichni eh, tedy souhlasí, zkuste si zmáčknout plus. No, já mám chřipku a přesto jsem spokojená. Eh, takže vidíme 20, 19 nejsou, není spokojených, eh, dva nevědí. Vy jste řekli, zelená je spokojen, ale co znamená červená? Znamená to velmi spokojen nebo opak? Tak to zkusíme ještě jednou. Zmáčkněte, co chcete. Ale tedy něco z těch knoflíků tam, prosím. ale dejte pozor, protože se to vysílá eh, na internetu. Tak končím hlasování. Eh, jedna karta nefunguje, takže máme tři. Zelená karta, která nefunguje. A za EPP nefunguje, chybí nám socialistická karta, doufejme tedy, že nebudeme muset příliš mnoho, nevím, někde v Indii, nebo já jsem měla být teď v Indii a nejsem. Budeme tedy pokračovat hlasováním o výroční zprávě ECB za rok 2009. Nejprve odstavce 1 a 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Ehm, návrh 12, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 13, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Oddělené hlasování o 14. První část, kdo je pro, proti, zdržel se. A to je asi schváleno ale nezvedaly se nám ty ruce. Druhá strana, kdo, kdo, část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Eh, návrh kompromisní C, kdo je pro, kdo je proti, eh, zdržel se schváleno. A teď D. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se taky schváleno. A pozměňovací návrh 21, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Návrh 22, kdo je pro, kdo je proti, eh, zdržel se, schváleno. Kompromis E, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Další strana, odstavec 5a, nový ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Dostáváme se k 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Ústní návrh k bodu 6a. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Dostáváme se ke kompromisu F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 33 ve třech částech. První části, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, také schváleno. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh G, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 37, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 38 proti, zdržel se zamítnuto původní text, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno 39, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno 40, kdo je pro, kdo je proti, schváleno kompromis H, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno Původní text, osvěc 11, kde je pro, proti, schváleno 42 eh, v dvou eh, částech. První části, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno k druhé části, kde je pro, k, proti, zdržel se, teď nemo, eh, to nevidím, budeme muset hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Paní předsedající, já jsem bohužel zapomněl svoji kartu. No, ale máme jenom čtyři, eh, tak uvidíme, tak eh, to si dopočítáme potom k tomu. Máme tedy příliš mnoho socialistů. O jednoho více. Může se jeden socialista vypnout. Prosíme odpojení, abychom neměli ten přebytek. Budeme to muset uzavřít, ale prostě pak zahájit znovu, jenom abychom zjistili, že nehlasuje tedy nadměrný počet kolegů. Takže zahajuji hlasování. A končím hlasování. A teď to, co máme dopočítat. Jeden proti, dva proti. Protože pan Fox je e, proti, pan Fejo proti a jeden pro, takže to vypadává, když jsou e, dva proti. Tak je to jasné, takže toto se zamítá. A nyní ke kompromisu I. Kdo je pro, kdo je proti, e, zdržel se, schváleno 44, kdo je pro, kdo je proti, e, schváleno 45. Jaký máte problém? Čtyřicet pět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ne? Ale tady neříká, že, se, že to vypadává. Já jsem měla pravdu. 47 ještě jednou. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 48, ehm, kdo je pro, proti, Držel se zamítnuto 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, schváleno. 4, eh, 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, schváleno 52. Kdo je pro? Zdržel se zamítnuto původní text, odstavec 16. Musíme, ano, kde je pro? schváleno 53, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno kompromis je, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno 54, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 57 dru- ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 58, kdo je pro, kdo je proti, eh, schváleno 59 eh, vypadává, vzhledem k tomu, že prošel kompromis je kompromiska, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 6, 3, 63, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 64, kdo je pro, hm, proti, zdržel se, není to jasné, prosím, 64, můžeme hlasovat elektronicky. Ehm, všichni hlasovali, uzavírám hlasování, čili 19 pro, 18 proti, ehm, čili 20 pro. Ehm, takže o jeden to prošlo protože jsme si dopočítali ty chybějící tři, takže schváleno. 65 hlas a 66, ano, 65, kde pro? Proti? Zdržel se zamítnuto, 66 eh, pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis K eh, a nový pro, proti, zdržel se schváleno. 71 ve dvou částech, první část, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 72, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis L, kdo je pro, schváleno. No, 75, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 76 pro, proti, zdržel se, schváleno. 77 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis M, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Osmnáctka, ostalizace 22, kde je pro, proti, schváleno. 79, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 80 eh, ve třech částech, eh, je to tak. 80 první část pro, proti, zdržel se, eh, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se. Já myslím, že je to schváleno, ale musíme si to ověřit. Druhá část návrhu 80. Všichni hlasovali? Zamítnuto, bez ohledu na to, co dělají ti ostatní. Třetí část, kdo je pro, proti. Můžeme, prosím, zvednout ruce pro, proti, zdržel se, schváleno. 81, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdržel se schváleno, 83 pro, proti, zdržel se schváleno, odstavec 26, kdo je pro, proti, schváleno 84 pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis N, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 27 s ústním návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se Schváleno. Kompromis O. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 92. Pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Odstavec 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? proti, zdržel se schváleno, návrh 2 pro, proti, zdržel se schváleno, um, úvodní ustanovení BC, kde pro, proti, zdržel se schváleno, um, návrh 3 pro, proti, zdržel se schváleno, návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 5 pro, proti, zdržel se schváleno, 6 pro, proti, zdržel se schváleno, návrh 7, ještě ověříme šestku, ano, návrh 6 pro, Proti? Zdržel se zamítnuto. Možná jsem to říkala příliš rychle. Chtěl někdo hlasovat elektronicky? Už jsme to udělali v pořádku. Tak ještě jednou. Dobře. Vy jste to zkoušel elektronicky a podle rukou. Tak. Prosím, hlasujte elektronicky o návrhu 6. 3 tam k tomu musíme dopočítat. Jeden proti, je jeden pro, čili to se vyruší. Vy jste plus nebo mínus. Vy jste proti. Dva proti. A díky tomu tedy eh, to je, nerozhodně vypadává to. Ne, tam je plus, mínus a dva mínusy tamhle. Tři mínusy, které doplníme, což je 20, jeden plus, čili 20 a tím pádem to vypadává. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh, os, eh, návrh A pro, proti, zdržel se, schváleno. B eh, pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní konečné hlasování elektronicky, metoda Electronic Plus. Text v novelizovaném znění. Hlasujeme. Kolik tam musíme dopočítat? jeden za pana Feja plus za pana Foxe a ještě dopočítáme jeden. Ano, takže nám to vychází na 39 pro. Eh, budeme hlasovat eh, o návrhu na usnesení, prosím. Tak va, vaše za vás plus poč, připočítáme tedy plus 3 30, 38 nám to vychází k jedné, jeden hlas nám nějak zmizel, nevíme kam, ale blahopřejeme zpravodaji. Eh, potřebuji hlasovací seznam. U bodu 15 a všichni připraveni, dostáváme se tedy eh, k návrhu eh, paní Kutaše, pana Kutaše zprávy o Evropské investiční banky, návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh A pro, proti, zdržel se schváleno, 27 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis B pro, proti, zdržel se, schváleno. C eh, pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis D pro, proti, zdržel se, eh, schváleno. Kompromis E pro, proti, zdržel se, Kompromisní návrh E. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Návrh 33 pro. Návrh 33 pro. Proti. Zdržel se. Není to zcela jasné, ověříme si to elektronicky. Tak, koho tam máme dopočítat? Jeden pro, jeden proti, jedno plus navíc. Takže návrh je přijat. O. Ano, těsnou většinou. Kompromis F pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh, teď jsem zmatena, 36, ne. 11. Staženo. 36. 36 pro, proti, zdržel se, schváleno. 38 pro, proti, zdržel se, schváleno. A 39 pro, proti, 39 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 40 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 41 pro, proti, zdržel se, schváleno 12 pro, proti, zdržel se, schváleno 13 kdo, eh, pro, proti, zdržel se, schváleno 42 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 1 pro, proti, zdržel se, schváleno 14 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 2 pro, proti, zdržel se. Schváleno 3 pro, proti, proti, zdržel se. Schváleno 17 kompatibilní. Kdo pro, proti, schváleno? 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. 17, pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis, kompromis G pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Původně 19 bez ústního pozměňovacího návrhu. Takže původní 19 pro, proti, zdržel se, také zamítnuto. 21 pro, proti, zdržel se, schváleno. 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. 22 pro, proti, zdržel se, schváleno. 23 pro, proti, zdržel se, schváleno. 24 pro, proti, zdržel se, schváleno. Elektronicky prosím o celém pozměněném textu. A prosím ty, kteří jsou navíc, abyste nám tady řekli, jestli jste pro nebo proti. Tři pro navíc, takže 37, takže schváleno. Next one, next voting. Right, we now move on. Takže teď přejdeme k bodu 16. Zpráva Hance Petra Martina o evropských environmentálních hospodářských účtech. Pokud jste připraveni, posměvací návrh 7 pro, proti, zdržel se, schváleno. Osmička pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis A pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis B pro, proti, zdržel se, schváleno. Teď jsem se v tom ztratila. 28 pro, proti, zdržel se, schváleno. 11 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis C pro, proti, zdržel se, schváleno. 13 pro, proti, zdržel se, schváleno. 30 pro, proti, zdržel se, schváleno. Jednička pro, proti, zdržel se, schváleno. 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. 15 pro, proti, zdržel se. To bychom měli ověřit. 15, prosím. Všichni odhlasovali, takže to určitě bude schváleno, ať už ty další tři budou jakkoliv. Dvojka pro proti. Zdržel se. Takže budeme ověřovat. Dvojka, prosím. A co ti navíc? Co se tam děje? Can we, can we, can we redo, can we redo that? Prosím, zopakujeme to hlasování. Right. Right, everybody who's got a... Tak všichni, kteří mají kartičky, odhlasovali, konec hlasování. To je minus a tři lidi navíc, takže to zůstane minus. Takže jdeme dále. 17 pro, proti, zdržel se schváleno, 3 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto. Můžeme to ještě ověřit, jestli chcete. Prosím, takže druhá část ověřujeme. co ti, co jsou tu navíc, to je teď 18 na 18. Je to asi stejně ztraceno, protože je to 50-50. Šestnáctka padá, protože to bylo v té první části. Pozměňovací návrh čtyři pro, proti, zdržel se zamítnuto. 18, proč, pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis D, pro, proti. EPP nehlasuje. Jste pro, takže schváleno. 22 pro, proti, zdržel se, schváleno. E, pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdržel se. Může mi EPP říct, jestli je pro nebo proti šestce? Pro. Takže je to schváleno. Pozměňovací návrh 23 pro a s ústním pozměňovacím návrhem 23 pro Proti? Nevím, je moje odpověď, takže to budeme ověřovat. Ústní pozměňovací návrh 23. Odhlasovali všichni konec hlasování. Zdá se, že to je schváleno. Takže teď konečné hlasování. Elektronicky prosím. Jeden navíc, dva navíc, tři. Takže 37 pro. Gratulujeme zpravodaji.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 colleagues, I, I apologize. Tak, milí kolegové, já se omlouvám, ale jsem nachlazená, takže uvolním předsednické křeslo, ale protože místo předsedkyně se vytratila, také bude předsedat paní Luling, která zaujme moje místo, poněvadž tak toto děláme, je nejstarší členkou výboru, která je přítomná. C'est pas la première fois, hein? Nedělám to poprvé. Už ve starých legislativních obnoví, obdobích se mě to stalo. Taková věc, takže se nebojte, nebude to žádný problém. Euh, takže přejdeme k diskusi o zprávě pana Gozese o ratingových agenturách. Pan Gozes má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Tady paní předsedkyně jako dojenka, tady předseda a prosím s mikrofonem, říká paní předsedkyně, jinak vás neuslyšíme. Aha, tak já si vezmu druhý mikrofon. Máme na programu přeskum pozměňovacích návrhů, které byly předloženy několika kolegy. Mám 100 pozměňovacích návrhů, což je na mé poměry málo, ale ukazuje to, že debata se koncentruje na ty nejdůležitější body textu, který má aktualizovat nařízení, které bylo přijato v roce 2009. Zajména jde o to, abychom nějak zorganizovali dohled ESMI. Chci také připomenout, že zpráva z vlastní iniciativy již byla dohodnuta. Je to náš kolega Wolfkins, který je zpravodajem a téma, která se točí kolem ratingových agentur, odměňování eh, dluhů státu. To je všechno právě uvedeno ve zprávě, která potom bude input pro komisi, která potom přijde s nějakou iniciativou regulace někdy v roce 2011. 2011 v prvním čtvrtletí. Chtěl bych kolegům říci, že Zítra ráno mě čeká jednání se stínovými zpravodaji, abychom našli kompromisy u těch hlavních otázek. Náš časový harmonogram je dost napjatý, protože druhé posouzení pozměňovacích návrhů, pokud to bude nutné, se odehraje 8.11. a hlasovat se bude už 9. listopadu v Bruselu. Také chci říci kolegům, že dnes dopoledne Didier Reinders jako předseda Ecofinu avizoval svůj zájem o to, aby toto nařízení bylo dořešeno do konce belgického předsednictví. Já myslím, že mu zachutnal úspěch z prvního čtení. Takže čeho se týkají pozměňovací návrhy? Zaměřují se na několik věcí. Jednak je zde obtížná otázka přístupu k informacím. To jsou články 8a a 8b. A sem spadá otázka transparence. Ty články předpokládají, že informace o emitentech budou k dispozici agentuře na trhu a tyto informace budou získávány zabezpečenou cestou. Pokud jde o články 8 a 8b, k tomu jsou různé pozměvací návrhy. Některé si přejí, abychom ponechali takovýto typ systému, ale aby agentury, které mají přístup k informacím, které řeší 5 strukturovaných by měly být ty, které mají minimálně tedy 5% strukturovaných návrhů, jiné návrhy chtějí úplně vypustit články 8a a 8b, nebo chtějí vypustit ty články a více to zvážit v rámci zprávy z vlastní iniciativy, to říká třeba pan Klinc. Další naopak si přejí, aby informace o finančních nástrojích a nejen o finančních strukturovaných nástrojích byly otevřeny i veřejnosti. Tato otázka je dost delikátní, protože emitenti samozřejmě nechtějí, aby se na trzích o nich objevily určité informace. Takže určitá transparentnost jim vadí a také jedna z těch velkých ratingových agentur si přeje, aby tyto informace byly šířeny, aby to nebyl privilegovaný přístup, ale aby byly tady k dispozici. Já nevím, jaká je reálná motivace agentury, která dnes těží z určitého statutu, z určitého oligopolu nebo monopolu, jak to, že taková agentura najednou chce maximálním možným způsobem otevírat informace o e, kotovaných společnostech. To je zvláštní. Za druhé je tady návrh týkající se pravomocí ESMY a dohledu. Je to návrh pana Bolse, paní paní Bolse a pana Foxe, ti navrhují, aby byl jakýsi odvolací orgán pro rozhodnutí přijatá ESMO v případě, že by ESMA mohla uvalovat sankce. V tomto případě velká většina pozměňovacích návrhů k tomuto tématu je proto, aby tyto sankce uvalovala právě ESMA. No, myslím, že to už nebude představovat žádný problém, Doposud jsme si mysleli, eh, že to chce komise uvalovat tyto sankce, ale naše kontakty s komisí ukazují, že to tak úplně není. Takže by to klidně legitimně mohla být ESMA, která bude navrhovat sankce. Otázka je, jaká by měla být výška sankcí. Někteří, jako paní Bols, chtějí určit určitý maximální strop, neměl by to být víc než 10 ročního příjmu, komise navrhla 20 Pan Klinc, ten navrhuje, aby ESMA jako Evropská agentura vydávala výroční zprávy, které by byly předkládány komisi, parlamentu a radě o přeskumu svých zdrojů a personálu a kompetencí, které jí dává nařízení. Je pravda, že někteří si kladou otázku, zejména my si klademe otázku, jestli jsou tady adekvátní lidské i peněžní zdroje, jestli jsou kompatibilní s kompetencemi, které ESMA dostane a zároveň chceme, aby ESMA měla co největší pravomoci na základě nařízení, které tedy toto pravomoci zakládá. Čiliž tolik eh, hrubý nástin pozměňovacích návrhů nebo myšlenek v pozměňovacích návrzích. Je zde otázka přechodných ustanovení pro dobu nebo okamžik od doby, kdy ESMA začne působit do okamžiku, kdy začne konkrétně vykonávat úkoly. Je tady určitá debata, která probíva, probíhá ohledně schvalování ratingů, ratingových agentů ve třetích zemích, kde neexistují ekvivalentní pravidla kontroly, paralelní k tomu, co existuje v Evropě. Tady mám pocit, ale ještě to přesněji ověříme, že tato debata byla iniciována pozicí CESRu o ratingzích ze třetích zemí. Někteří z vás si možná vzpomínají, že to byla velmi diskutovaná otázka v parlamentu. Šlo o to, co z ratingy ze třetích zemí. A ten princip, který byl přijat, byl ten, že teprve ratingy agentur, které podléhají evropské legislativě, budou použitelné v Evropě po diskusích nakonec byly přijaty dvě derogace. Za prvé, ratingové agentury v regulovaných zemích a pokud existuje dohoda o spolupráci a dohledu mezi evropským orgánem ESMO a příslušným regulačním, regulačním orgánem dané země. Například šlo o agentury v Kanadě. Pokud jde o jiná místa, Ukázalo se, že ratingy jinde než v Evropské unii nebo agenturami, které nejsou kontrolovány, by se daly použít v Evropské unii, pokud tyto agentury by byly potvrzeny, nějak autorizovány agenturou, která má své sídlo v Evropě a která podléhá pravidelnému dohledu a tuto autorizací vlastně tato agentura na sebe bere odpovědnost za kvalitu ratingu v Evropě. Nám se zdálo, že to byl pragmatický sístup, systém, protože často je to tak, že agentura, která vydala rating ve třetí zemi, je stejně pobočkou nějaké evropské ratingové agentury. Ukázalo se, že tady ale vznikl trošku zmatek v této oblasti, a je třeba, abychom žádali, aby samotná agentura ze třetí země podléhala dohledu, který se odehrává podle podobných pravidel jako v Evropě. Já myslím, že to je otázka, kterou bude nutné si také ještě prostudovat abychom věděli, jak si stojíme. Tolik několik eh, připomínek z mé strany a chci říci, že dnes, zítra dopoledne budeme mít jednání s stínovými zpravodaji a budeme se bavit o kompromisech. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane zpravodaji. Ano, zůstává zde mnoho otevřených otázek, ale nejprve pro vás mám informaci od liberální skupiny. Pan Klinc je v Indii, paní Bols, která ho měla dnes nahradit, musela ze zdravotních důvodů odejít. Skupina ALDE nám řekla, že stanovisko skupiny bude prezentováno zítra na jednání Shadows. Tak a teď dám slovo stínovým zpravodajům. Pan Gianni Pitela, Vovknic je, uh, os, os, je se omluvil, pan Fox, já se omlouvám, to pan Fox, nebyla to paní Fox. Já vím, vy jste nezměnil pohlaví, to víme. Pan Pitela má slovo. A další kolegové, kteří si chtějí říct slovo, prosím, abyste se přihlásili. Pan Pitela je tady. Tady ho máme. Pane Pitelo. Eh, avanti, avanti. Grazie, Presidente. L'onorevole Gosses sa che alla mia... Děkuji, paní předsedkyně. Já si velice vážím pana Gozese, mám k němu veškerou důvěru a chtěl bych mu ještě jednou výslovně poděkovat za jeho práci. Zejména jsem se chtěl vyjádřit ke dvěma článkům. K článku 8 Tady jde o oblast, kde skoro neexistuje žádná hospodářská soutěž a potom e, ta oblast e, druhá, nejprve článek 38. Tady Chci trvat na našem stanovisku, které už jsem tady jednou zdůraznil při první výměně, proto jsem také formuloval k tomu pozměňovací návrhy 106, 112, 115, kde požaduji, aby ESMA byla pověřena uvalováním sankcí, aby to tady nebyla Evropská komise, která bude uvalovat sankce. To jsem tedy výslovně chtěl, protože jsem si říkal, že tento nový orgán by měl být akceschopný, měl by se zhostit své odpovědnosti. Je to úřad, který má na starosti dohled, tak na co jiného bychom potřebovali takovýto orgán, když by on nemohl disponovat příslušnými pravomocemi. A také z právního hlediska to musí mít hlavu a patu. Takže rozsah sankcí musí být zcela jednoznačně stanoven. Musí to mít tedy právní opodstatnění. A ESMA by měla být schopna uvalovat sankce na společnosti. Možná je rada jiného názoru, ale toto je názor náš. V každém případě si nemyslíme, že to je něco, co by měla dělat komise. Ukládat sankce. Ale jinak pan Gozes eh, má moji plnou podporu. Pokud o ratingové agentury, tak já mám pocit, že Evropský parlament by měl navázat na to, co jsme k tomu řekli už v roce 2009. Chceme jasná, nespochybnitelná pravidla. A nejen pan Gozes, ale i další kolegové v parlamentu takto vystupovali. A také nedávná prohlášení předsedy Financial Stability Board, eh, board pana Fragiho ukazují, že na dalším summitu G20 již se objeví konkrétní návrhy ohledně toho, jakým způsobem by ratingové agentury měly fungovat v budoucím finančním systému, jaké by měly dostat kompetence. Pan profesor Prague je samozřejmě velikým odborníkem, jsem velice rád, že on se ujal této otázky a mohu pouze doufat, že budeme také pokračovat tímto směrem. Pane Gozesi, chcete zareagovat hned? Možná to bude jednodušší, než když si vyslechneme všechny ostatní. Ano, to si myslím, že bude lepší. Já vlastně ani nemám moc co dodat. Ano, protože tady kolega položil několik otázek. Pan Gigold. I... Just, ich, ich sprech mal Deutsch, ich keine Lust mehr. Já už nemůžu, já budu mluvit německy. Chci říct si něco k několika věcem. Některé z těch pozměňovacích návrhů váženého kolegy Jurgena Kluteho, podle mého názoru, spadají spíše do působnosti příští zprávy. A my tady předcházíme diskusi a u té bylo jasné, že to teď nemůžeme vést, protože to by vedlo pouze k tomu, že vlastně zdržíme přímý dohled ESMI, protože spustíme diskusy, nejpozději na radě, ale myslím, že už tady interně u nás by vypukla diskuse, která by to řešení zkomplikovala. Co tím mám na mysli? Zejména takové návrhy, které se kladou za cíl že se tady jasně stanoví oblast regulace. Například pozměňovací návrh 250, tam se říká, že soukromý aktér na trhu nesmí podat žádné mínění o stavu, dejme tomu, demokratického státu a jeho solventnosti nebo bonity, to je obtížná pozice, protože v zásadě přece každý může mít nějaký názor a vyjádřit ho. A určitě bude existovat celá řada malých ratingových agentur. Tady totiž jde o to, že některo, někteří, a jejich málo aktéři, mají obrovskou moc na trhu a můžou ten systém úplně, uh, úplně zkreslit. Takže to je vlastně i problém hospodářské soutěže, spíše než problém principu. Ale to by právě bylo zajímavé prodiskutovat ještě v klidu zvlášť. Ještě chci upozornit na dva posměvací návrhy. Diskuse o tom, kdo by měl dostat jaké informace, by měla být velmi důkladná. V zásadě si myslím, že tento výbor, tak já jsem to vždycky chápal, je pro princip transparentnosti. A tím pádem, pokud chcete otevřít nějaký trh, nemůžete přece namítat nic proti tomu, že se budou informace předávat nejen jiným ratingových agenturám, ratingovým agenturám, jak navrhuje komise. A komise tady navrhuje, že tyto by měly dávat ratingy k 10% strukturovaných produktů, ale také veřejnosti. Takže podle mě je to nelogické. Proč by to mělo platit jenom pro velké ratingové agentury? Protože to potom znamená, že ne všichni ty informace dostanou a o to víc mě zaráží, je z toho vyloučena veřejnost. Druhá důležitá věc. Otázka, jaký je vztah mezi ESMO a národními orgány dohledu. A tady přece jde o to, ve článku 30, a je to také v logice našeho kompromisu, že chceme zabránit tomu, aby se zadními vrátky kompetence, které chceme ESMě dát, zase začaly vytrácet a postupně se předávat národním eh, dohlížitelům. Tady přece musí být někde hranice, takže ještě jednou prosím o podporu mých pozměňovacích návrhů, které jsem k tomu předložil. Děkuji, to je vše z mé strany a Těším se na zajímavou a konstruktivní diskusi se Žánem Pólem a dalšími kolegy i zítra, až budeme hledat kompromisy. Děkuji. Dávám slovo panu Ashley Fox. Děkuji, jsem vám velmi vděčný. Děkuji. Mohu poděkovat panu Gozesovi za jeho práci na touto eh, zprávou a také za to, že se jednak bude konat zítra, bude konstruktivní. Chci se omezit na články 8a, 8b eh, ustavení bezpečnost, bezpečných webových stránek. A zajímalo by mě, zda komise vážně uvažoval o tom, jaké výhody přinesou uh, a jaké budou s tím související náklady, protože USA má podobný systém a zatím anekdotické důkazy říkají, že to nepřináší velké výhody, ale zároveň to eh, velmi navyšuje náklady na získávání kapitálu. Nehovoříme o bankéřích jako v kasínech, ale hovoříme o skutečných podnicích, eh, kde se náklady na získávání kapitálových prostředků obrovským způsobem navýšily cestou, která je minimálně řečeno sporná. My tady zavádíme eh, obrovské eh, nadbytečné náklady tím, že donutíme ty ratingové agentury, agentury, aby měly tyto webové stránky. A nejde o náklady související s údržbou těch stránek, ale především náklady personální, náklady časové, jelikož každý dokument, který bude muset být na té webové stránce, bude muset projít rukou právníka. Já jsem jako právník také pracoval, takže by se mi to mělo všechno líbit, že moji kolegové nebudou mít nouzi o práci, ale já to nevítám, protože si myslím, že to není nutné tyto ratingové agentury pak nebudou ochotny dát na webovou stránku nic, co nebylo důkladně prověřeno právníky, protože se budou obávat žaloby a tím naprosto zpomalíte proces získávání kapitálu. A e, bude to vždycky otázka e, poslední minuty. Nedá se to řešit telefonicky, vše bude muset být řešeno písemně, aby to šlo na tu webovou stránku a na webovou stránku to nepůjde, dokud to neskontroluje právník a celý ten postup bude nesmírně neohrabaný, nesmírně e, zkostnatělý a e, nákladný a přinese minimální výhody, tak proto si kladu otázku, proč bychom nevyčkali třeba rok nebo déle a pak se poučili ze zkušeností USA tím nic nestratíme a mám sám dokonce pocit, že USA se od tohoto experimentu sami odkloní. A my rozhodně nechceme s naším složitým zákonodárným procesem zavést takovýto systém, abychom za pár let zjistili, že v USA zruší tuto legislativu a nám pak bude trvat deset let, než to zrušíme, s tím, že mezi tím se náklady eh, pro podniky v získávání kapitálu získa, eh, navýší obrovským způsobem a ten kapitál půjde jinam, půjde na dální východ do Latinské Ameriky. Už to nebude kapitál pro vytváření pracovních míst v Evropě. Prosím, kolegové, zvažte to ještě jednou především body 8 a 8b. Děkuji. Děkuji, pane Foxy. Je pravda, že nákladné a těžkopádné postupy zajišťují plnou zaměstnanost právníku. Vy jste také toho názoru, to je zajímavé a já teď předávám slovo panu Klutovi. Já, danke schön, Frau Luling. Děkuji, paní Luling. Ano, já bych chtěl nejprve připomenout, že je tady určitý historický důvod, proč řešíme agentury. V krizi v posledních měsících se o úloze ratingových agentur velice diskutovalo na veřejnosti a z té diskuse také vyplynulo, kde jsou metodické problémy, kde jsou politické problémy, a myslím, že je opravdu dobré, že se tomuto tématu věnujeme, že to přepracováváme, to vítám. A myslím, že to můžu říct jménem celé frakce. Je to vůbec první krok směrem k veřejnému dohledu, aby ESMA nebo příslušné další orgány byly vůbec zapojeny do celého procesu. To je pokrok samo o sobě. Když bych řekl, že aspoň moje strana, moje frakce to vidí tak, že my bychom měli mít spíše jenom jednu veřejnou ratingovou agenturu, ale to je něco, co asi by v této sněmovně stejně nikdy neprošlo. Ale když tedy toto dám stranou, když tedy náš primární cíl je nedosažitelný, tak jinak zpráva Žána pola je chválihodná. Chci něco říci k tomu, co jsi říkal ty, Svené. Otázka, proč by měly být nebo neměly být vyňaty státy. Když se podíváme na to, jaké dopady měly ratingové agentury na Řecko, Španělsko, Portugalsko, tak bych řekl, že ten jejich vliv je nadměrně velký. Tím nechci říci, že soukromé agentury nemají právo se k něčemu vyjádřit, ale důsledky, které to mělo v tomto případě, byly katastrofální. A proto si myslím, že by tady měla být parlamentní kontrola, protože do určité míry to nefungovalo, tak je třeba to ještě posílit. Máme tady účetní eh, dvory, parlamenty, které by měly dohlížet nad rozpočty a tak dále. Tady je celá řada různých mechanismů, které nemůžou být nahrazeny vlastně soukromou ratingovou agenturou. Takže proto bychom měli státní podniky vyjmout, abychom se vyvarovali toho, k čemu právě došlo. Protože vlastně došlo k přehodnocení Řecka a víme všichni, jaké to, měli, jaké to mělo důsledky. To do budoucna nejde. To znamená státní eh, situace by měla být transparentní dostatečně, Samozřejmě v soukromé sféře je to trošku jinak. Tam ta transparentnost neexistuje, takže to by potom mělo být pro tu soukromou sféru. Tam ratingové agentury dávají smysl. Pokud někdo chce uzavřít nějaký obchod, tak samozřejmě se chce informovat o tom, jak je na tom jeho obchodní partner. To je v pořádku se potom obrátit na ratingovou agenturu. Já s tím osobně nemám žádný problém, ale v tom případě samozřejmě to musí být kvalitní rating, ta kvalita musí být eh, zajištěna a musí na tu kvalitu někdo dohlížet, aby k tomu nedošlo jako právě v několika posledních měsících a letech. K těm ostatním věcem, to tady všechno už zaznělo, to nebudu opakovat. Možná ještě jedna věc. My v našich posměvacích návrzích jsme chtěli, aby se nemuselo označovat, jestli nějaký rating byl jaksi ze zadání nebo z vlastní iniciativy. Tady šlo, pardon, aby tady byly označené jako mm, nějak volné vlastně ratingy. To myslím, že by znamenalo narušení hospodářské soutěže, narušení, narušení trhu, ratingu, takže aspoň na veřejnosti bychom je neměli takto označovat, protože to by mohlo situaci narušit. Takže alespoň na veřejnost žádné takovéto označení. Eh, to byly tady stínoví zpravodajové, teď tady mám ještě přihlášku do diskuze pana Udo Bulmana. Ich eh, stimme grundsätzlich überein mit der Forderung, dass wir ESMA jetzt Děkuji. Já souhlasím s tím, že je nutné, aby co nejrychleji začala ESMA fungovat. Myslím si, že je to správný přístup a že bychom se proti němu neměli stavět. Ale nemohu se ubránit pokušení, jako pan Klut, abych řekl něco zásadního k tomu, co bychom měli udělat v následujícím volebním období. Jakým způsobem budeme jednat Chtěl bych připomenout iniciativu pana Pitely v roce 2009. V průběhu naší poslední legislativní diskuze této oblasti. Chtěli bychom přistoupit k tomu bodu, o kterém se právě teď diskutuje. To znamená, že to, co dělají trhy, není žádným způsobem pravidelné. A my pracujeme s trhy, které nepřinášejí žádné služby hospodářství. A svého času jsme vedli diskuzi o tom, zda má existovat veřejná nebo soukromá ratingová agentura. Je zde celá řada modelů, které bychom si dokázali představit, ale zatím, a je třeba to přiznat, nejsme sami, kdo má tento přístup. Čím dál častěji slyším kolegy z EPP, kteří hájí stejný názor. Pan Ferber se například vyslovil v tomto smyslu a dokonce i liberálové často hovoří ve stejném smyslu. A sice, že je třeba něco udělat. Jsme rádi, ale rádi bychom také připomněli kolegům, že většina EPP a liberálů v roce 2009 tento návrh zamítla. A důvod, proč jsme nepostoupili vpřed, je, že naše poslední legislativa vypadala tak, že jsme nejen chtěli donutit komisi, aby se zamyslela nad tím, co bychom měli udělat, ale nevyužili jsme ani žádného konkrétního Příkladu, takže já bych připomněl tuto příležitost, kterou jsme promeškali a byl bych rád, kdybychom v průběhu tohoto volebního období udělali velký pokrok. Pan Gigold řekl, že jsou zde určité problémy, ale konečně by se nám mělo podařit dospět ke struktuře nabídky, která bude jasná, která nám umožní postoupit vpřed. Děkuji, pane Bulmane, pouze bych vám ráda řekla, že skupina EPP a liberálové hájí tuto záležitost a když jim vyčítali tento návrh, tak jim řekli, proč bych to nemohl udělat, co mi brání. Pokud jednáme takovýmto způsobem, už někdo jiný se nehlásí o slovo, pokud ne, tak předám slovo panu Gozésovi, protože zde byla řečena celá řada otázek. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si pozorně vyslechl kolegy. Dostal jsem jejich pozměňovací návrhy, takže mě nepřekvapilo jejich stanovisko. Skutečně si myslím, že bychom měli dát tělo této legislativě. Nechci zacházet do debatě o minulosti. Možná jsme nebyli dost odvážní svého času, ale nebylo zde žádné řešení, které by vycházelo z jednomyslnosti a myslím si, že se zde můžeme bavit eh, zprávou z vlastní iniciativy, protože není jednoduché najít eh, nový model příjmu, přijít na to, jak eh, hodnotit suverénní dluh a tak dále. Já také připomínám, že v parlamentu jsme hovořili o dohledu ze strany orgánu ESMA a komise to nechtěla předsednictví také naříkali nám, že z právního hlediska je to nemožné. Samozřejmě bylo to nemožné v té době, kdy jsme o to požádali, ale díky podpoře kolegů jsme komise donutili k legislativní iniciativě v souvislosti s balíčkem o dohledu a všichni víme, že jediná kompetence orgánu ESMA, která tam byla popsána, byl právě dohled nad ratingovými agenturami. Samozřejmě teď je možné jít ještě dále. A proto já jsem chtěl, aby se zavádění dohledu nad dalšími důležitými otázkami, které se zaslouží debatu, oddělila od této otázky. Já jsem si vyslechl tyto pozměňovací návrhy, jejich představení. Zítra se pokusíme tyto pozměňovací návrhy syntetizovat, abychom vytvořili nařízení, které bude účinné, které přinese předpisy a jasný rámec eh, v sektoru, kde jsme k tomu přistupovali dost laxně a napáchalo to velké škody. Nicméně v roce 2009 jsme usilovali o jasný evropský dohled a neměli bychom se nechat odradit od svého záměru těmi, kteří říkají, máme spoustu lokálních agentur, takže ESMA to nezvládne, takže potřebujeme uh, delegování. Samozřejmě delegování důležité je, ale jedná se o delegování konkrétních úkolů. A ESMA musí mít i nadále centrální úlohu, pokud jde o dohled, koordinaci a sankce. Takže zítra se znovu sejdeme a my vám předložíme 8. listopadu, pokud se to nepletu, výsledek naší práce. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaj. Doufáme, že ESMA bude mít k dispozici potřebné lidské zdroje k tomu, aby se mohla zhostit svého úkolu. Teď eh, když už tady nikdo není, bych vám ráda řekla, že zítra výbor Jury přijme své stanovisko. Pokud jde o harmonogram, jak už jsem říkala, proběhne druhá rozprava ohledně pozměňovacích návrhů 8. listopadu a hlasovat budeme 9. listopadu a tato zpráva se bude debatovat na plenárním zasedání v prosinci ve Štrasburku. Dobře. Takže, pane zpravodaj, přeji vám úspěšné pokračování v práci. A nyní přistoupíme k bodu 18. To je zpráva mého velkého přítele Derka Jana Epinka protože on o mě píše úžasné knihy, víte. Pokud jde tedy o zprávu o politice hospodářské soutěž za rok 2009, máme tedy na programu tuto diskuzi. Stanoviska k tomu vydá celá řada výborů. Envy, ITRE, IMCO, TRAN a KULT. My posoudíme pozměňovací návrhy a pan zpravodaj tedy má slovo. Prosím. Děkuji vám, paní předsedající, eh, za slovo. Eh, děkuji také všem, kteří přispěli k pozměňovacím návrhu eh, o, na, o zprávě o politice hospodářské soutěže z roku 2009. Já se velice těším na plodnou diskusi k této zprávě. Celkově bylo podáno 95 pozměňovacích návrhů a řada z nich eh, má zásadní hodnotu pro zprávu. Nicméně objevují se i eh, situace, kdyby stálo za to propojit podobné pozměňovací návrhy, také e, někdy zaznívají vyjádření, která se nehodí do problematiky politiky hospodářské soutěže, anebo návrhy jejich znění je nejasné. A pokud to znění je nejasné, odstavce jsou příliš dlouhé, ono se to čte jako ruský román, e, dovedete si představit, že ruské romány se moc rychle nečtou, a začnu s úvodními ustanoveními. Podporuji návrhy 1, 5, 6 a také nový, nové úvodní ustanovení v návrzích 13, 14 pana Karise. Tyto návrhy totiž nabízejí nové prvky do duchu té zprávy a nebo řeší specifické aspekty našeho zájmu. Návrhy 7 a 8 jsou méně relevantní, co se týče politiky hospodářské soutěže, jelikož se odkazují na rozhodnutí v oblasti veřejných financí a nutnost tedy eh, režimu úsporných opatření. To se, by se spíše hodilo k tomu, co jsme projednávali dnes dopoledne a stejně tak návrh pana Lambertce, který se týká mikroekonomických nerovnovách. To také eh, se spíše týká hospodářského řízení. Co se týče návrhu k existujícím odstavcům, některé z nich eh, žádají o to, aby komise poskytla více informací parlamentu nebo provedla sektorální šetření 16, 17, 19, 21 a stejně tak posledních 6 návrhů 80 9 až 95. Já bych doporučil přeformulování těchto návrhů s tím, že by se tyto připomínky objevily také ve zprávě. Pak eh, se objevilo pět návrhů týkající se stahování dočasného rámce 30 až 34. To byly návrhy. A tady se názory členů tohoto výboru skutečně liší. Paní Sér například chce zrušit dočasná opatření co nejdříve. Není tady. Zatímco pan Šváb má pozměňovací návrh, který není úplně jasný, ale který požaduje, aby dlouhodobě bude nezbytné eh, zrušit tato opatření především v sektoru automobilové výroby. Pan Schwab tedy pravděpodobně myslí přesný opak vzhledem k tomu, jak to vypadá v německém automobilovém průmyslu. A Možná bychom tedy ocenili jasnější znění těchto návrhů. Potřebujeme hledat kompromis. Spojení návrhů týkající se podpory likvidity k existujícím odstavcům s návrhem eh, třeba 39, 52, 53 a tak dále, eh, kde je tato problematika zmíněná. To zmiňuje pan Lambert, mě totiž napadla stejná otázka a myslím si, že bychom měli nalézt kompromisní návrh, jelikož řada těch návrhů se točí kolem stejného tématu a vyjadřuje stejné obavy. Eh, boj proti monopolům. Definující, definice této politiky si vyžádala čtyři návrhy, 67 až 70. I tady si myslím, že by bylo možné dojít ke kompromisu. Já si myslím, že bychom mohli schválit návrh paní Interfeld tedy číslo 67, který obsahuje celou řadu alternativních protimonopolních nástrojů. Myslím si, že ten návrh je tak dobrý, že její text je lepší než ten můj tak bych byl pro jeho přijetí. Pak několik drobných záležitostí, například v návrzích 23-24 lidské zdroje v DG pro hospodářskou soutěž. Já si myslím, že v tom znění textu už ten klíčový bod je a nemusíme to měnit a rozhodně není na našem výboru ani parlamentu, abychom řešili personální obsazení Evropské komise. Co se týče státní pomoci, návrhy 54 až 55, 50, 8, eh, nedoplňují eh, nic z materie a dokonce jejich smysl mi uniká. Ehm, více než polovina pozměňovacích návrhů se vztahovala k dosplnění nových odstavců 42 48 žádá komisi, o analýzu dopadů státní pomoci během krize. To také zaznělo během slyšení. Na základě současných návrhů by mělo být možné dohodnout se na kompromisním textu v tomto výboru. Některé návrhy se zaměřují na daňovou politiku, spíše než politiku hospodářské soutěže, paní předsedky. Víte, že je to velice citlivé téma a eh, na tom se pravděpodobně shodneme. Proto návrh 27 pana Lamberce podle mého názoru by byl lépe umístit do zpráv o daňové politice nebo dokonce politice životního prostředí, takzvané zelené zdanění. Tam by se to hodilo. Návrh 60 je přijatelný, eh, protože vychází z existujícího rámce. Eh, Konkurent se hospodářská soutěž v sektoru energetiky je skutečně jednou z priorit tohoto výboru a v této souvislosti musíme zmínit zprávu výboru ITRE, paní Kochmery, eh, kde se kde také již zazněly obavy a někteří členové považují za vhodné věnovat se této problematice. Vzhledem k tomu, že tyto dvě, dva návrhy jsou podobné, mělo by smysl, kdyby bylo možné nalézt kompromisní návrhy. Co se týče eh, dalších témat, která nejsou často zmiňována, například služby obecného ekonomického zájmu, také citlivé téma, tam bych doporučil, aby návrh pana Lamberce číslo 62, eh, který to propojuje k politice hospodářské soutěže, Eh, lépe než návrh paní na preseda, který mi poněkud uniká. Jsem pro návrh 21 pana preseda, 21 a 22, co se týče eh, nutnosti decentralizovat politiku hospodářské soutěže, boje proti monopolům, kolektivních žalob a podobně. Souhlasím s panem Lambercem, že kon... Eh, hospodářská soutěž o suroviny je důležitá, to nejenom v kontextu zelené ekonomiky, ale mnohem šířeji. Proto bych doporučil, abychom přeformulovali jeho návrh 26 a vzali v úvahu další návrhy. Já jsem podpořil návrh 28 o prosazování otevřených standardů v technologii a návrh 61 o narušení hospodářské soutěže tý, souvisejících s příliš štědrým přidělováním povolenek pro emise CO2. E, jinak nepodporuji, ale apel na komisi, aby pře stavěla svoji jednotku pro fiskální pomoc, tak eh, tento systém už existuje, tento návrh je nadbytečný. Dále, pan Lambert, zase já vám děkuji za vaši velkou spoustu návrhů, kde se píše o spekulacích v souvislosti s komoditními trhy. Já myslím, že bychom to měli, eh, zvláště z hlediska té terminologie, zvážit. Paní McCarthy si přeje, eh, v návrhu 89 zvážit trhy OTC, ale já si myslím, že to je příslušné esmě, ta, té nové agentuře. Návrh 74, pan Prezero eh, eh, se, se, se eh, chce vyhnout zneužití kódu ISIN a RIC. Nevím, co tím přesně myslí tím zneužitím. A dále pan Prezedo zdůrazňuje oblast eh, jednotných eh, plateb v euru, SEPA. Já myslím, že i tady eh, bychom si zasloužili jasnější vyjádření. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, to je víceméně všechno. Já si myslím, že můžeme nalézt kompromisní návrhy v řadě otázek a mít tedy poměrně jednotnou zprávu. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji a nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Pan Karins, který přišel včas, je stínovým zpravodajem za EPP. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím s panem zpravodajem. Poté, co jsem si prostudoval všechny pozměňovací návrhy od různých politických skupin, nevidím důvod, proč se nezhodnout. Souhlasím s tím, že určitě bude nutné něco prodiskutovat s panem Lambercem, ale myslím, že to není nepřekonatelný problém. Takže bych chtěl zároveň poděkovat všem kolegům, kteří byli aktivní v této věci. Víc už tomu říkat nebudu, děkuji. Euh, euh, Stínový zpravodaj socialistů, pan Sanchez Presedo, tady není. Místo něj vystoupí pan Bulban, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady nahraduji pana Sancheze Perejdu. Není to tak, že by to Antolina nezajímalo, právě naopak, on zastupuje náš výbor v Indii, takže z toho důvodu zde nemůže dnes být. Antolin si to chce ještě řádně prostudovat. Děkuji panu kolegovi Eppingovi za jeho práci, za ocenění pozměňovacích návrhů. Celkově On svými pozměňovacími návrhy chtěl pokrýt následující oblasti, a to jsou vlastně nejdůležitější věci z, ně, z jeho úhlu pohledu. Za prvé musíme zohlednit fůze, eh, energetiku, IT, toto všechno z úhlu pohledu hospodářské soutěže tomto duchu on formoval celou řadu pozměňovacích návrhů. Zdůrazňuje, a to je také důležité, úlohu Evropského parlamentu a také nových vstupů, nových myšlenek, protože my chceme samozřejmě i naši pozici v jednotlivých hospodářských oblastech postupně posilovat. Není přece možné, aby Evropská komise zde v podstatě jednala úplně osamocená, aniž by si vyslechla volené zástupce lidu pravidla antitrust, to je také důležité téma, nechceme zopakovat chyby USA, nechceme nečinně přihlížet tomu, co se děje v sektoru, takže potřebujeme dialogy u nás na výboru. Víte, že je to staré, eh, žhavé téma u nás, takže to chceme kolegiálně probrat, jaká by byla schůdná cesta. A pokud o finanční služby, o záchranu bank, tak samozřejmě musíme dbát na to, aby nedošlo k eh, narušení hospodářské soutěže. Zejména pokud o intervenci samotnou, tak pokud jde o ten exit, o tu závěrečnou fázi. Kolega Epping tady změnil, zmínil služby všeobecného zájmu. Ano, tyto služby podle nás opravdu musí hrát centrální úlohu aby zajistili určité výsledky a jsou také aktuální v kontextu hospodářské soutěže. Vy říkáte, pane Epinku, že jsou zde zajímavé návrhy pana Lamberce a dalších. No, my si to ještě prostudujeme a pokusíme se konstruktivně s vámi nalézt dobrý kompromis. Děkuji za tyto konstruktivní návrhy a nyní předám slovo paní Sofii Indveld, která je stínovou zpravodajkou za frakci ALDE. Děkuji paní předsedkyně, já se omlouvám vám i panu zpravodaji za pozdní příchod, ale jako mnozí další já musím tady přebíhat mezi zasedáními různých výborů a delegací. Dělám, co je v mých silách. Má pouze jednu připomínku obecnější povahy, protože jsem si jistá, že budeme mít ještě příležitost prostudovat ty návrhy do podrobna. Některé podporujeme, jiné méně. Ale myslím, že nás musí zajímat účel celého tohoto cvičení. V loni jsem měla tu čest být zpravodajkou a je to tak každý rok. Každý rok parlament dlouze diskutuje o našich vlastních myšlenkách o politice hospodářské soutěže. Potom se na nás příslušný evropský komisář schovývavě usměje a udělá si to stejně po svém takže někteří možná podporují komisi, moje skupina ji většinou podporuje, jiní podporují méně, ale v okamžiku, kdy my projednáváme hospodářskou zprávu a řízení, hovoříme o intenzivnější spolupráci, ptám se, jak je možné, že je zde tak malá politická legitimita pro uh, politiku hospodářské soutěže. A znovu zdůraznuju, moje skupina většinou stejně podpoří linii Evropské komise, ale já neznám žádnou jinou zemi nebo vládu nebo národní parlament, který vytváří sice hospodářskou politiku, ale nemá žádný vliv na politiku hospodářské soutěže. Samozřejmě zde máme smluvní základ, nemůžeme ho změnit přes noc, Někteří by se ani nepřáli to změnit přes noc, ale myslím, že výsledek této diskuse by neměl být ten, že Evropská komise eh, bude přehlížet Evropský parlament, měla by sledovat doporučení Evropského parlamentu, řídit se jimi a pokud nechce, tak by měla alespoň mít povinnost vysvětlit, proč. My jsme o to komisi požádali v loni, ona to neudělala a doufám, že to komise udělá letos. Jinak tady ztrácíme čas, protože my se možná dohodneme na nějaké pozici, ale potom nebude žádný follow-up. Půjde to úplně do ztracena. Eh, Děkuji, paní Indveld. Bohužel smlouvy jsou takové, jaké jsou, ale já doufám, že ta vaše zpráva dojde až k uším pana Almunii a že se bude řídit vaší dobrou radou ale myslím, že zde není nikdo z DG pro hospodářskou soutěž. Takže vyzývám zástupce hospodářské soutěže, aby předali tuto zprávu zodpovědnému komisaři. Dobře, následující stínovým zpravodajem za zelené pan Lamberts. Máte slovo. Děkuji. That at least gives us a good opportunity to have... Ono nám to dává alespoň dobrou příležitost k zajímavým rozhovorům mezi zajímavými lidmi. Snažme se té příležitosti těšit a využít ji maximálně. Můžeme přistoupit k tomuto tématu, nevím, jak otevřeně to vnímáte. Eh, my jsme tedy eh, předložili řadu pozměňovacích návrhů eh, a ne všechny jsou relevantní, to, o tom budeme ještě diskutovat a e, například e, hospodářská soutěž v oblasti daňové nebo jednotka e, státní pomoci. To byla malá jednotka, která se zrušila, obsahovala pět, šest lidí a my bychom si měli ověřit ten fakt, abychom zjistili, že se nemýlíme, ověřili si to a zjistit také, zda se tam vydává dostatek energie, nebo pokud to oddělení už neexistuje, eh, tak to je něco, kde máme poměrně vyhraněné stanovisko, že se má jednat. A co se týče nekalé soutěže v oblasti daní, měli bychom sledovat Montyho zprávu a další. A to jsou záležitosti, které rozhodně nepomáhají jednotnému trhu, eh, které narušují jednotný trh. A měli bychom tedy nejprve ověřit fakta, zjistit, co je relevantní a rád bych, aby to v té zprávě zaznělo, protože eh, to je aspekt hospodářské soutěže, aspekt daňové problematiky a zároveň hospodářské soutěže důležité, abychom opravdu nenarušovali fungování jednotného trhu. A no, to je všechno. Eh, nevím, jak eh, plánujete další postup bilaterálně nebo zasedání stínových zpravodajů, nebo vy navrhnete kompromisní návrhy, já nevím, jakou metodiku máte připravenu. Merci, nous allons prendre. Děkuji. To se dozvíme až dám znovu slovo zpravodaji, poté co si vyslechneme všechny řečníky. Ještě nám zbýval jeden stínový zpravodaj za Guele, ten nám zmizel, takže můžu dát slovo panu Andreasi Švábovi. Andreasi, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl samozřejmě poděkovat panu zpravodaji za podrobný přehled a jeho hodnocení jednotlivých pozměňovacích návrhů. Na začátku ke 33, který jsem předložil já, se vyjádřil poměrně kriticky, ale já si myslím, že opatření státní pomoci jsou nutná, ale musí být časově omezená, takže tak toto bylo myšleno. Ale možná jsem se chtěl vyjádřit eh, k pozměňovacímu návrhu paní eh, Intfeldové 27. To si totiž myslím, že je mnohem lepší než samotný text zprávy. A navazujeme tady také na to, co jsme řekli v té zprávě za rok 2008, kde jsem sám byl stínovým zpravodajem. Je to skutečně tak, že každý rok když hovoříme o výroční zprávě politiky hospodářské soutěže, sem vnášíme nové myšlenky z jiných politických oblastí a tak dále, ale komise v podstatě potom pokračuje v tom, co dělá v minulosti a nikdy konkrétně neodpovídá nebo nereaguje na naše podněty a zprávy. Takže je dobré, abychom ty otázky, které zůstaly nezodpovězeny z minulé zprávy, zopakovali i zde. To právě říkala i paní Intfeld. Takže bychom museli, měli na to upozornit, říci tak, na to jste nám pořád neodpověděli. To je například 67. Eh, to je eh, ohledně nařízení 1 2003 a tam nejde o to, že by už nebylo legitimní, ale je třeba to zreformovat. Takže reformovat toto nařízení je něco, co zatím komise ani nepotvrdila, ani neodmítla, prostě neřekla nic, takže bychom na to měli trvat, protože z dlouhodobého hlediska, z hlediska současné krize, není akceptovatelné, aby některé oblasti politiky hospodářské soutěže byly úplně vyňaty. Samozřejmě je jasné, že podmínky, které vedly k tomuto kompromisu v roce 2008, nebyly jednoduché. Komise, to je aspoň moje interpretace, se asi obávala, že pokud by došlo k otevření tohoto nařízení, že členské státy, které jsou spolu rozhodovateli, tady parlament nehraje úlohu, je to komise plus rada, takže oni by se tady nějak zasekli, kdyby došlo k otevření, ale to by nás nemělo odvést od potřeby reformovat toto nařízení a je to jedna z oblastí, která se musí zreformovat. Pan komisař to řekl sám při slyšení v tomto výboru řekl, že pokud jde o monoproduct businesses, takže zejména malé a střední podniky, k tomu jsou také pozměňovací návrhy, já teď nemám ta čísla v hlavě, ale pan zpravodaj to asi bude vědět, že tedy tyto si zasluhují obzvláště speciální zacházení, zejména pokud jde o vysoké pokuty, tak tento aspekt by měl být přehodnocen. Takže by bylo dobré, kdyby pan zpravodaj byl ochoten zohlednit věci, které totiž eh, jsme říkali v loni i předloni, abychom to zopakovali, aby prostě komise viděla, že nám pořád ještě neodpověděla a konečně by odpovědět měla. A jinak samozřejmě jsem připraven dosahovat kompromisu, jak to zmínil pan zpravodaj. Děkuji. Chtěla bych říct si paní Intveld, že už je zde zástupce komise pokud chcete zopakovat svou otázku, tak je to paní Hamilton. Já vám mohu dát slovo, protože už se nikdo jiný o slovo nehlásí. Chcete to udělat? Protože paní Hamilton je zde. No. Já se nechci nikomu plést do cesty, ale moje otázka byla velmi jednoduchá a sice i když Evropská komise má výlučné pravomoci oblasti politiky volné soutěže. Myslím si, jak jsem říkala před chvíli, v době, kdy diskutujeme o zprávě ekonomických otázek pro Evropskou unii, tak volná soutěž je logickou a nedílnou součástí toho všeho. A v tomto světle, i když formálně je to výlučná pravomoc komise, tak si myslím, že komise má alespoň morální povinnost k evropským občanům podrobně zodpovědět všechny otázky a reagovat také na doporučení Evropského parlamentu. To se nestalo. Loni, na to právě upozorňoval můj kolega pan Šváb, a my bychom eh, opravdu doufali a očekávali, že letos se bude Evropská komise těmito doporučení vyřídit a pokud nechce, tak aby nám jasně a detailně řekla, proč ne. Já nevím, jestli paní Hamilton chce zodpovědět tuto otázku, ale v každém případě bude muset předat tuto zprávu svému komisaři. Chcete zodpovědět tuto otázku? Prosím, máte slovo. Děkuji. Chci jenom říci, že uděláme vše pro to, abychom odpověděli na všechny vaše otázky. Dobře, takže nyní dám slovo panu zpravodaji. Máte spoustu práce před sebou, protože musíte vypracovat spoustu kompromisních návrhů. Já vám přeji hodně úspěchů, aby byly čitelné a srozumitelné. Budeme hlasovat až 30. listopadu, takže máte čas. A protože už nemáme naplánovanou žádnou další, tedy druhou, diskuzi o pozměňovacích návrzích, tak určitě budete k dispozici. Uspořádáte schůzku se stínovými zpravodaji, což nám umožní 30. listopadu hladčeji projít hlasováním ve výboru. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o poznámku pana Bulmana, který zde zastupoval pana Sancheze Preseda, otázky, nebo tedy služby eh, veřejného zájmu jsou velmi důležité. To je jen otázka formulace. Něco podobného zde říkal také pan Lamberts. Eh, a my se musíme pokusit, aby ten náš text byl čitelný a konkrétní protože čím víc je tam slov, tak tím je to nesrozumitelnější. Já myslím, že se musíme pokusit zestručnit pozměňovací návrh. Pokud je o paní Intveld, když jste tady nebyla, tak jsem vám už poděkoval za váš pozměňovací návrh 67. Řekl jsem, že váš text je mnohem lepší než můj takže já bych spíše přijal ten váš text a podívám se na otázky, které zde vznesl pan Šváb. Je třeba ještě proskoumat a do hloubky prostudovat eh, věci, které byly už eh, udělány předtím. Pokud jde o pana Lamberta, já se musím také komise zeptat, zda je zde textová jednotka nebo ne. Mně bylo řečeno, že ano, ale možná je to příliš malá jednotka. Je tam jenom pár lidí a možná hlavně pijí kávu anebo si čtou noviny a proto se nic moc neděje. Musíme zjistit, jestli takováto jednotka existuje a pokud existuje, zda funguje nebo ne. Pokud jde o pana Švába, možná je to jen otázka překladu v tom pozměňovacím návrhu, protože já jsem se díval na anglický překlad a tam máte slovo in the long term a discontinue with the measures – a tam říkáte Within Temporary Framework. Já s vámi souhlasím, že ten dočasný rámec by měl být dočasný a měl by někde skončit. A členka EPP, paní Sayers, říká, že by to mělo být ukončeno co nejdříve. Já nevím, kdy to je, co nejdříve, ale je třeba, aby tento rámec byl ukončen, protože z dlouhodobého hlediska by narušoval volnou soutěž. Postup eh, já bych se rád setkal se stínovými zpravodaji, abychom identifikovali otázky, kde můžeme najít kompromisní řešení a potom bychom se pokusili vypracovat kompromisní texty, potom bych se s nimi setkal znovu, podívali bychom se na konkrétní znění a to už by nás mělo vést k závěru. Pokud jde o ten zbytek, tak eh, zprávu pro pana komisaře to raději ponechám na paní Intveld. Děkuji. Chcete odpovědět na tuto konkrétní otázku? Zda zde existuje takováto jednotka, eh, fiskální jednotka, daňová jednotka, zda pracují, zda si čtou noviny a pijí kávu. Chcete odpovědět? Ano? existuje tato jednotka, toto oddělení, ale nezabývá se pouze daňovou pomocí, pokrývá celou řadu dalších eh, témat, jako je například eh, produkce hodnotících tabulek, takzvaných scoreboards, dvakrát eh, ročně, ale je takováto jednotka, pracuje velmi aktivně. Vidíte například v tisku celou řadu podpor, které se objevují v různých zemích, o kterých se diskutuje a tato jednotka je aktivní v této oblasti. A i kdyby toto oddělení nebo tato jednotka neexistovala, což ovšem není ten případ, tak komise přeskoumává všechny podpory a pomoci, ať už jsou jakékoliv povahy. Děkuji. Když eh, už o tom mluvíme, tak bych rád požádal do určitá upřesnění. Říkáte, že i kdyby zde nebylo žádné oddělení nebo jednotka, že byste se tím zabývali, ale musíte si uvědomit, že jsou to velmi technické, odborné otázky. A vy můžete mít eh, dopad nebo tedy následky změnit to můžete pouze v případě, kdy budete mít eh, experty kolik expertů pracuje na daňových otázkách, protože vy říkáte, že pracují nejen na takovýchto otázkách, ale i na dalších věcech, tak mě by zajímalo, kolik eh, expertů máte a jaké procento svého času věnují skutečně daňovým analýzám, věcí, které by mohly být považovány za nedovolené nebo nepřijatelné podpory ve smyslu smlouvy. Chcete odpovědět na tuto otázku teď anebo písemně? Ano, vzhledem k tomu, jaké podrobnosti požadujete, tak zodpovíme tuto otázku raději písemně, ale raději bych ještě zdůraznila, že ty osoby, které se zabývají daňovými podporami, tak se zabývají pouze daňovými podporami. Celá ta jednotka samozřejmě se zabývá celou řadu dalších témat, ale ty osoby, které se věnují daňovým podporám, tak jsou opravdu specialisté. Pane si vidíte, nejsou tak polivalentní jako my, tak univerzální. Tím jsme uzavřeli debatu. Jak jsem říkala, hlasovat se bude 30. listopadu. Do té doby se objeví kompromisní návrhy. Já bych ráda osobně vyjádřila jedno přání. Byla bych ráda, kdybychom dostali kompromisní návrhy ne jako u zprávy FEJO, večer v 8 nebo v 9 hodin před eh, hlasováním, které začínalo následujícího dne v 9 hodin, protože ty noci, ty noční pauzy pak nejsou tak příjemné, takže bylo by dobré, kdybyste nám dali tyto kompromisní návrhy včas, aby nejen stínoví zpravodajové, ale i obyčejní a prostí členové, jako jsem já, mohli tyto kompromisní návrhy pročíst a zvážit. Děkuji. Následující bod na pořadu jednání. Různé. Já na tom netrvám, pokud nikdo nic nemá. Pokud ale ano, tak se přihlaste, není to ten případ. Dobře, takže příští zasedání proběhne 8. listopadu, je to v pondělí od 15 do 18.30 hodin a v úterý 9. listopadu od 9 do 12.30 a potom od 15 do 18.30. Končím zasedání. Děkuji.